First of all, I want to give the uh, microphone to the interpreter. Dobrý den, nejdříve bych dala slovo tlumočníkům, kteří jsou stále ve stávce. Poprosila bych, abyste si nasadili sluchátka, tak abyste slyšeli jejich prohlášení. Prosím, tlumočníci mají slovo. Tu? Ah, okay, it's gone. Um, Chtěli bychom vám oznámit, že dnes je 24. den naší protestní akce. Administrativa stále nesnaží konflikt vyřešit. Naopak, po osmi měsících jednání s personálním výborem eh, generální tajemník nyní ještě přitvrdil ve svém postoji. V důsledku toho budeme, eh, skončíme tlumočení přesně ve stanovenou dobu. Děkuji za pochopení. Now, uh... Děkuji tlumočníkům. Jako první bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Musíme odložit hlasování k té, té problematice obnovitelných zdrojů, protože je tady několik drobností, které je potřeba vyjasnit mezi parlamentem a radou, a to v návaznosti na jednání Koreperu které proběhlo včera. Takže eh, eh, pokud nejsou námitky, tak přijímáme tuto, to, tento pořad jednání s touto změnou, tedy odkládá se to hlasování. Děkuji, Není, ne, námitky nejsou. Eh, několik oznámení. Na zasedání 20. března rozhodli koordinátoři aplikovat postup pravidla 53 4 Je to stanovisko ve formě pozměňovacích návrhů k této tematice. A ta tematika je? A to jsou hlubiné eh, rybí populace v západním středomoří eh, v rámci víceletého plánu. A koordinátoři eh, rozhodli o stanovisku ve formě pozměňovacích návrhů. Není žádný zpravodaj, nebude žádné stanovisko. Eh, my budeme pouze předkládat eh, ty názory přímo v tom výboru pro rybolov ve formě pozměňovacích názorů. Poté, co budou přijaty v Envil Huty, budou vypadat následující podání pozměňovacích návrhů v Envy je 5. července v 11 hodin. Hlasování v, ve výboru Envy 10. Eh, nebo 13. září ve Štrasburku. Eh, vzhledem k velkému návalu práce ke konci zákonodárného období se koordinátoři rozhodli eh, otevřít nebo posunout lhůtu pro mm, pozměňovací návrhy k celé řadě dalších složek a nebudou tedy zpravodajové jmenování ke stanova, ten stanoviskům a nebudou vznikat stanoviska k jednotlivým tematikám, řeknu vám kterým, ale budou přijata jenom, eh, přijaty jenom pozměňovací návrhy, a budou připraveny na, za předsedkyni a týká se to typového schvalo, schvalování v souvislosti s Brexitem. Lhůta je 5. července, hlasování 29.30 e, srpen. Dále se to týká nástroje Connecting Europe. Zase 11. července je lhůta a 10. 13. září se hlasuje a in, poskytování informací v oblasti uh, udržitelných investic a rizik. Lhůta po pozměňovací návrhy 4. září hle, hlasuje se v říjnu. A potom nařízení o společných ustanoveních. Lhůta po pozmě, pro pozměňovací návrhy je 5. září a hlasuje se v říjnu. Eh, dnes máme tlumočení ve 20 jazycích a podání jsou elektronická a naše jednání, eh, naše zasedání je vysíláno eh, online. Elektronicky jste dostali doporučení koordinátorů z 21. června a pokud nejsou žádné námitky, tak tato doporučení můžeme schválit. Námitky nejsou. Totež platí o zápisu z 19. a 20. března a 26-27 eh, březen ty považujeme tedy též za schválené, pokud nebudou do konce zasedání vzneseny námitky k těmto dvěma zápisům. Probíhající interinstitucionální vyjednávání k, a teď eh, se jedná o pravidla uvádění eh, na trh eh, hnojiv a hnojících prostředků během třetího trialogu, který proběhl 19. června, byly projednány technické a politické věci, včetně limity kadmia, které, kde má Envy výlučnou kompetenci. Na konci trialogu eh, rada jasně řekla, že by byla připravena ustoupit parlamentu ve všech otevřených otázkách, pokud by byl parlament ochoten přijat nastavení kadmiového limitu na 60 mg na, mg na kilogram a nesnižovat ho nadále. Parlament si drží svoje stanovisko, pokud jde o tyto limity a nebylo dosaženo dohody. E, čili tato, e, to vyjednávání tedy převezme nyní rakouské předsednictví. E, propagace zdro, obnovitelných zdrojů, nové znění. Eh, na pátém trialogu bylo dosaženo dohody, to bylo 13. června. My jsme podmínečně souhlasili s podílem energie z obnovitelných zdrojů na úrovni 32 eh, eh, hrubé eh, finální spotřeby v roce 2030 s revizní doložkou do, zvyšující od roku 2023. Bylo také dohodnuto, že minimální podíl alespoň 14 paliv dopravních musí být z obnovitelných zdrojů, a to do roku 2030. První bio biopaliva paliva první generace, která vycházejí z zemědělských produktů, budou zastropována eh, v roce 2000, na úrovních 2020 je o 1% a eh, eh, podíl těch nových biopaliv a bioplynu musí být 1% v roce 2020 a 3% 2003. Biopaliva ze zemědělské produkce, jako je palmový e, olej, které mají negativní dopady, e, budou e, postupně snižovány procesem certifikace Eh, na základě systému ILUC a tento systém bude teprve nastaven. ta tota dočasná dohoda byla schválena koreperem eh, teprve včera. A to, co spadá do výlučné kompetence Envy, o tom budeme hlasovat příští týden, protože to jsme odložili eh, kvůli malým detailům. Bude se tedy hlasovat 10. července. Zpráva energetické unie, to je úspěch. Dočasná předběžná dohoda byla uzavřena na trialogu 19. června a klíčové politické body byly dohodnuty, jasný harmonogram pro každý členský stát, národní energetický a klimatický plán pro období 2021 až 2030, který by se týkal všech pěti rozměrů energetické unie a měl dlouhodobé výhledy. Dlouhodobá strategie by měla obsahovat analýzu, eh, i, která by se týkala i scénáře, kdy by byly nulové emise GHG do roku 2050 a negativní emise v následně a další možné scénáře, které by se eh, týkaly uhlíku. První, první zásada energetické účinnosti byla schválená a mm, byly schváleny, e, e, byla schválena ustanovení, která se e, týkají obnovitelných, závazných obnovitelných cílů, cílu energetické účinnosti a 15% propojení. To jsou všechny věci, věci která nakonec Rada přijala a schválila definice, prezentace a označování uh, lihovin. 27. června parlament, rada a komise se sešli a uh, velmi produktivně vyjednávali hlavní aspekty svých stanovisek. Ta diskuse se dotýkala celé řady o bodů, které se mm, hlavně vztahovaly k přechodnému období, pokud jde o označení původu a další eh, eh, definice. Existuje tedy možnost dosažení dobré dohody, ale vzhledem k tomu, že je tady celá řada technických aspektů v tomto návrhu, jak předsednictví, tak parlament se rozhodli, že eh, předají přípravu následujícího trialogu na technickou úroveň a tento třetí tento trialog se bude konat v posledním týdnu září. Zatím datum nemáme. Eh, takže Eh, nyní se dostáváme k bodu 8, což je využití eh, konopí pro zdravotní eh, účely. Za EPP počkáme na paní Šujicu. Ta tu není za SAD pan Baláš. Dobře, takhle Merci, madame la, la Paní předsedkyně, já začnu Já obvykle na to nejsem zvyklý, ale chci eh, vyprávět něco, co se mi stalo před několika lety. Eh, souviselo to s lamenovou nemocí, kterou jsem měl a měl jsem značné bolesti a jeden francouzský eh, dle francouzských lékařů všechny formy ka- kanabisu byly zakázány ve Francii. On mi ten lékař řekl, že je jeden specialista, který Eh, tedy, tedy, který řekl, že um, řešení je kanabis. Eh, zeptal jsem se, že jsem nechtěl eh, porušovat zákony, zda mám nějakou legální cestu. On mi řekl, že ne a že jsou, tam jsou dvě aktivní látky v tom konopí. Jedna je psychotropní látka, kterou, která, proti které je třeba bojovat, která je nebezpečná to se ví, tak škodí, ale pak je tam další aktivní látka, to je relaxační a může zmírnit bolesti. My teď víme z vědeckého hlediska, e, to, to víme absolutně jistě. Je možný, že CBD, tato molekula, se může používat v chemoterapii, lekoviny, Eh, pak eh, u Kronovy nemoci, roztroušené sklerózy, nemské nemoci. Takže mm, tuto chvíli jsme se tedy eh, dostali do této situace, je potřeba, aby pacienti dostali přístup k této aktivní látce, aby se snížily jejich bolesti. V čem je problém? Legislativa není harmonizovaná v členských zemích, to víme je to velký problém nerovnosti přístupu pro pacienty. Druhý velký problém je, že nemáme nutně bezpečné produkty. A to je jiná věc, která hmm, znamená, že to jsou to často nekvalitní produkty, které neodpovídají lékařským kritériím, které se nabízejí. A proto mm, je otázka, zda existuje reálná strategie pro používání lékařského konopí. My mm, mm, potřebujeme vědět, zda Eh, neexistuje riziko používat tu aktivní látku CBD v konopí. To je důležité. A pak, jaká je interakce této aktivní látky s možnými jinými? Pozitivní nebo negativní? Z tohoto hlediska potřebujeme si udělat jasnější představu. Eh, co se týče eh, harmonizace zajištění přístupu k bezpečným látkám pro pacienty, tak ty inovace jsou z třetích zemí, to je problém. Eh, je to mm, je o každodenní mnohu mm, pacienta. To je důležité zajistit vzdělání zdravotníků, aby mohli pomáhat pacientům, nechat možnost dvou typů léčby na pacientovi, ehm, Léčiva jsou jenom část tí řešení, fito, také fitoterapie, další možností pomocí kanapí a je třeba e, také e, také to souvisí s otázkou rostlin, které si lidé pěstují doma. Je třeba zajistit pro eh, pacienty s chronickou bolestí také co největší ochranu a proto se mi zdá, že je důležitá tato rezoluce dnes. Děkuji, paní Krupa. Práci i ze względu na to, že návrh v této podobě na, na tom bychom měli zapracovat, ale je třeba říci, že zde je určitý chaos. Chaos, který je v odborné literatuře, kde se hovoří o používání eh, eh, konopí pro léčebné účely a že tam je ale dalších 500 látek, které je třeba analyzovat a e, studie těchto e, látek e, je, znamená také jejich dobrou izolaci. Já jsem se nikdy nesetkala s takovou rozličností názorů, pokud jde o nějakou látku nebo nějaký pří, přípravek, než této souvislosti, v souvislosti s konopím, tedy mm, s marihuanou, kanabisem. Eh, když se říká, že je možné eh, využít eh, konopí pro jeho léčebné účinky, je třeba, a tudíž se domnívám, že je třeba tu situaci nezávisle vyhodnotit, protože ten chaos skutečně existuje a rozmanitost těch názorů a vzhledem k tomu, že je taková nejistota, a některé studie jsou pro používání této látky, eh, eh, a jiné ne, to vede k tomu zmiňovanému chaosu a nejasno, tem. Nemáme dostatečné doklady o tom, jak používat tuto látku. Je to tady i souvislost s epilepsí, kde se též má za to, že marihuana by mohla pomoci, ale podrobné studie nejsou aby tak, takové, které by jednoznačně prokázaly tu pozitivní účinnost a je tedy třeba na té analýze nadále pracovat. Podporuji myšlenku zadání nezávislé studie nebo nezávislých studií, abychom si úplně tedy jednoznačně eh, udělali jasno v tom, jak bychom tuto problematiku měli řešit. Je třeba ale studovat celou tu eh, škálu látek, které mohou eh, nějakým způsobem reagovat na konopí, mm, eh, nebo společně tedy s kanabisem, s eh, konopím. Eh, mm, u nás výzkumný ústav léčiv testuje tyto mm, rostliny a připravuje i látky, které by se z nich daly extrahovat, které by mohly být užitečné. Tedy pro výzkum probíhá, je potřeba nezávislé analýzy. Děkuji. Ano, Víme, že je eh, již dostatečná vědecká, eh, vědecké důkazy, které dokládají, že jsou tady léčebné účinky a slyšeli jsme velmi osobní výpověď. Je tady jeden lék, který se jmenuje Savitex, který je, eh, se používá při roztroušené eh, skleroze na snižování bo, bolestí a je to eh, dostupný ve, ve Velké Británii a je to, je to látka, která má evropské schválení v rámci uznávání a v Spojených státech připravují schválení léku na léčbu epilepsie je založeném na kanabisu a je potřeba, aby se tato látka dostala na evropské trhy a pro eh, k pacientům, kteří ji potřebují. Máme tady příležitost v rámci této diskuse do té diskuse vrátit eh, zdravý rozum. A před evropskými volbami máme dokonce povinnost o tom hovořit otevřeně, rozumně a, a Eh, správně. A je tady tolik zmatku a smažení, zmatení a eh, jde o to, jak se věci pojmenují. Jakmile řekneme slovo cannabis nebo marihuana, tak se to začne směšovat s tou otázkou rekreační eh, drogy. Měli bychom tedy spíš hovořit o kanabinoidech a THC a jeho derivativech. To deriváty, různé rostlinné deriváty jsou všude používány v lécích, mm, a aspirinu například a je možné, že kdybychom aspirin schvalovali teprve nyní, tak by tady byla obdobná debata. Takže to není kouření marihuanových cigaret jako rekreační dro- drogy. Jde o to, aby členské státy se rozhodly, jak budou postupovat. V Británii jsme měli velkou, velký skan- eh, skandál, kdy eh, matka malé malého dítěte měla eh, eh, konopný olej s sebou a ten olej byl pro to dítě, které mělo epilepsii, ten olej byl skonfiskován, to bylo opravdu nepříjemný eh, případ. Měli bychom tedy používat slova kanabinoidy a nebo nějaké zkrácené e, e, názvy THC, tak aby se pacienti dostali k těm lékům na bolest, které si zaslouží. Potřebujeme však investice do výzkumu, to je, je to prioritní oblast, ta, ten lék, pokud bude schválen, tak může být velmi levný a přitom má dobré účinky, zmírňující bolest a druhá věc je potřeba školit zdravotnický personál v používání této, eh, tohoto léku. Eh, tyto dvě věci je třeba oddělit. Je to třeba oddělit od rekreačního užívání drogy. Je to lék, který je potřeba testovat a dostat na trh. Děkuji, pan Hoisling. <clears throat> Děkuji mnohokrát, kolegyně, kolegové, i za tu spolupráci na tématu. V mnoha bodech jsme si zajedno. Eh, když se používá kanabis, zejména u pacientů trpící bolestmi, můžeme jim pomoci. To je naprosto nesporné. A v Evropě ještě nemáme žádná léčiva založená na kanabisu, která by byla autorizována. Proto je třeba na tom usilovně pracovat, abychom eh, tato léčiva také povolili. Mm, je třeba, abychom to také veřejně podpořili, podpořili i vědecké výzkumy, abychom byli schopni doložit, eh, jak eh, významné bude to povolení. Tady prostě mm, pobíhají lidé, kteří chtějí nabízet své formy THC No, pravděpodobně už dorazili i k vám. Dochází tady ke sporu mezi lékařskými, farmaceutickými firmami a my bychom měli zaručit a říci, že medicínský kanabis nemůže být diskriminován Nýbrž, že je třeba nastavit měřítka tak, abychom mohli počítat s stejno, stejně zůstávající kvalitou, udělali to také individuálně dávkovatelné. Ale neměli bychom přenechat to téma farmaceutickým koncernům. Ehm, existují-li jiné technické možnosti opatřit si tady ty základní látky? V mnoha oblastech je komplikované, zejména v Německu, že tady máme nedostatek v zásobování a produkty kanabisu se například musí dovážet z Kanady. A nemuselo by tomu tak být, vždyť bychom měli eh, kanabis pokrýt lokální produkcí. A pak je také důležité, aby nakonec přístupnost k těmto produktům byla rovnoměrná všude. Budeme mít boj s eh, pojišťovnami zdravotními, eh, zda tedy budou hradit také eh, tyto záležitosti a musíme tedy udělat kroku předu a musíme to povolit v Evropě. My jsme přesvědčeni o tom, že to má svůj smysl, ale v tom případě musíme také vést spor se zdravotními pojišťovnami, aby to bylo příslušným způsobem uhrazeno. Děkuji vám. Thank you very much. No. Děkuji, paní Torres Martínez. Eh, gracias. Děkuji. Toto je diskuse, kdy, společně, spole, eh, kdy tady společnost eh, je o kroku předu než my. Teď máme příležitost nastolit spravedlnost. Jedná se o to nastolit spravedlnost pro nemocné, eh, kteří eh, se potýkají s zákazy a se stigmatem, které tady panuje vůči této rostlině. Kanabis, a už jsme to říkali mnohokrát, už na to poukázala řada kolegů, má uznané pozitivní dopady na celou řadu utrpení. A proto je třeba, aby takové choroby jako Alzheimer, artritida, astma, AIDS, rakovina, chronová nemoc, eh, multiskleróza, glaukomy, eh, je třeba to zregulovat na evropské úrovni. Chci se tady zeptat na několik záležitostí, abychom o tom společně přemýšleli. Abychom prostě povolili zdravotní používání, stejně tak, jako to umožňujeme u jiných typů léčiv. Bylo již prokázáno, jak je kanabis eh, vhodný musíme být jasní v tom, eh, že tady máme potíže s kouřením marihuany, která nějak to stěžuje, ale víme, že tady to má teoreticky eh, významné dopady. Byli to Mexičani, kteří začali kouřit marihuánu ve Spojených státech a eh, byli veřejně odsouzeni. Bylo řečeno, že všichni Mexičané jsou blázni a to způsobuje právě marihuana a více než 10 let uplynulo, pardon, více než 100 let uplynulo a teď ta otázka je stejně naléhavá. Eh, protože není to logické, jak se tady postupuje. Máme tady obrovské předsudky, neznalost a také hospodářské zájmy podniků. A proto my se domníváme, že je třeba regularizovat používání kanabisu, což přispěje ke zlepšení život, kvality života mnoha nemocných. Eh, musíme také konečně se usmířit s přírodou a vrátit se také k tradici našich předků, protože pěstování marihuany je součástí produkce i mnoha zemí. Například ve Španělsku máme velice příhodné klimatické podmínky pro marihuanu a podporovat trvale udržitelnou produkci znamená otevřít naději pro celou řadu nemocných, ale také pomoci hospodářské situaci v mnoha venkovských oblastech Evropy, kde můžeme produkovat za zohlednění ochrany životního prostředí tuto situaci. Potřebujeme větší reálnou svrchovanost a bylo by pozitivní, abychom využívali těch prostředků, které nám dává příroda samotná. Paní Pedicini. Grazie, presidente. Eh, anche noi appoggiamo. Eh, děkuji paní předsedající. I my podporujeme toto, eh, toto Eh, usnesení v tom smyslu, že je potřeba mít dobrou právní úpravu. Abychom dosáhli takového cíle, je potřeba se zaměřit na dvě věci, které se možná zdají jakési uh, Eh, hloupé, nicméně tady jsou dvě věci, které jsou v Itálii dost aktuální. Jednak rozlišení mezi eh, konopím a konopím pro eh, lé, léčivé mm, užití. V jednom případě se používá neutrální komponent kanabinoid Eh, ne, nemluvím tedy o rekreačním užívání eh, drogy, mluvím o, tom léč, o těch léčivých účincích. A vedle toho tady je ještě průmyslové využití, nikdo nepopírá, Eh, že, ty, že jsou tady pozitivní účinky kanabinoidů. Ta, eh, ty důkazy eh, medicínské tady jsou, že snižují různé vedlejší účinky, chemoterapie, roztroušené sklerózy, to víme. Ale Eh, momentálně eh, na, u nás na vyzvání ministerstva zdravotnictví vysoký představitel pro zdravotnictví varuje eh, a volá k o, o obezřetnosti, protože tvrdí, že říká, že není dostatečná, dostatečné vědecké důkazy o léčivých účincích. Tento princip obezřetnosti je jedna věc, pokud jde o ty lehké kanály kanabinoidy, které moho, moho, může mm, užívat i zdravá populace, ale tento, mm, tato zásada Eh, obezřetnosti, pokud jde o nemocné pacienty, to je něco eh, eh, trochu jiného. Tady bychom takovou zásadu nemohli uplatnit. Je potřeba mít vědecké studie a zjistit skutečný dopad těchto látek na zvířata pokud je to možné, a potom na, na lidské pacienty s, obles, s ohledem na toxi, citu. Takže je potřeba skutečně rozlišovat tyto dvě věci, tyto dvě stránky a to by nám umožnilo nalézt cestu k správnému řešení. Vyzvali bychom tedy komisi, aby eh, eh, podpořila výzkum, výzkum eh, farmakovigilance, uvádění na trh a prevence zneužívání. Děkuji paní Šajbek. No. Děkuji, pane předsedo. Já um, Nizozemí se o tom diskutuje. Um, já jako politička tím, že to je určité spoždění, musíme myslet na lidi, kteří mají bolesti, ty nebudou čekat, až Evropský parlament eh, dospěje tak daleko, nebo vlastní parlament. Eh, oni se chtějí zbavit bolesti a obstarají si kanabis nelegálně. Musíme podporovat to dobré, ale je třeba zkoumat je to ještě. Musíme uh, se zaměřit na pacienty a proto podporuji e, připomínky předřečníků. Děkuji. Paní Ajuso. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já budu velice stručná. Už jsem o tom hovořila, když jsme o tom diskutovali poprvé. Kanabis je halicinogenní, halicinogenní rostlina, která má velice negativní efekty, nepříznivé efekty na osoby. Ale my tady bojujeme za to, aby se nekouřila. A jestliže někdo tady říká, že bychom měli umožnit svobodou kanabisu, aby to mohli používat všichni, to se mi jeví jako barbarství a já to rozhodně nikdy nepodpořím. Ale jisté je, že tady jsou nemoci s chronickými bolestmi, jejichž jediným řešením je spravování kanabisu a povolení kanabisu, ale vždycky jenom na základě lékařského předpisu. Vždycky to umožňuje jenom lékař. Problém je, že na základu nedostatku výzkumu by se tady mohlo zlepš, mohly zlepšit lékařské postupy. V určitých zemích, jako ve Španělsku, někteří nemocní si to musí kupovat od překupníků drog. A to je třeba vyřešit ne navrhovat, aby kanabis byl volně přístupný všem, aby ho všichni mohli pěstovat, protože to by bylo špatné pro zdraví populace. Ale ano, a tady souhlasím se vším, co bylo řečeno, že kanabis pro lékařské účely byl zkoumán a používal se vždycky na základě lékařského předpisu pod lékařskou kontrolou. Děkuji. Thank you very much. Uh, else? Děkuji. Někdo další? Ne? Pan Mihok za komisi. Děkuji, paní eh, předsedkyně, za komisi. Chci přivítat diskusi. Eh, jeden velice důležitý bod, který je také uveden v té rezoluci, a to je rozlišení mezi rekreačním používáním konopí a lékařským. Kanabis jako takový je předmětem mezinárodních úmluv které by měly být vnímány jako pilíř um, právního systému, měly by být respektovány. Tyto úmluvy zakazují rekreační používání kanabisu, na druhou stranu umožňují zdravotně lékařské a vědecké použití. Takže je velmi důležité rozlišovat um, v tomto směru. Jako Evropská unie máme kompetence řešit využívá používání kanabisu z trestně právního hlediska. Na druhé straně, co se týče veřejného zdraví, tak máme kompetenci jenom podporovat členské státy. Ty musí jednat jako první a my mm, děláme podpůrná opatření. V posledních letech jsme měli různé programové nástroje, na podporu výzkumu. To jsme dělali a pokračujeme um, s pomocí finančních nástrojů na podporu tohoto výzkumu. K autorizaci možná kolega z DG Santé by mohl něco říct. Děkuji. Děkuji za zajímavou diskusi. Lékařský konopí nebo mm, je eh, termín, který není jasně definován. Můžete pod tím eh, rozumět různé, si představit různé věci. Když mluvíte o lécích z kanabinoidů, jsou to produkty schválené pro zdravotní účely, pak tady máme jasný právní rámec v EU, který je v principu otevřen um, lékařským léčivým produktům, kde je aktivní látka založená na kabisu. Toto by spadalo pod eh, program autorizace, eh, centrální nebo národní. Jak řekli někteří poslanci, máme jeden produkt, který je schválen v řadě členských zemí podle vzájemného uznávání, který ukazuje, že autorizace může zahrnout i tyto produkty. Máme tady také zájem o některé mm, mm, řídké mm, nemoci, jsou tady autorizace, žádosti o autorizace u některých, kana, eh, některých produktů z kanabisu, které ještě nejsou schváleny. Požadavky autorizace, kvalita, bezpečnost, účinnost, to, o tom jste někteří mluvili je důležité vzhledem k potenciálním vedlejším účinkům těchto léků. Je třeba, aby proběhl nutný výzkum, aby ti, co vyvíjejí tyto produkty, tak aby mm, přišli s nutnými důkazy, protože naše autorizační systém je založen na důkazech. A musíme zajistit, aby byla striktní kontrola bezpečnosti, co se týče farmakovigilance. Existují tedy postupy na evropské úrovni, máme interakce mezi různými agenturami, Evropskou agenturou pro eh, léky, eh, farmaceutickými firmami na výměnu informací o mm, využívání léku. Také vidíme určitý zájem, co se týče eh, požadavků na kvalitu, tedy na studii podrobnější, bychom viděli, co lze dělat. Takže léky s kanabinoidy mohou mít zajímavou perspektivu, ale musí být založeny na důkazech a ty musí být poskytnuty pro zajištění kvality bezpečnosti účinnosti. Děkuji, pane Schmidt. Takže tím se dostáváme k konci této diskuse. Chci připomenout, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 14. července 11 hodin. Návrhu rezoluce se pravděpodobně bude hlasovat v říjnu v Envy. A teď přejdeme k ochraně osob, které oznamují porušení unijního práva. Takže to je návrh zprávy. Jako první dostane slovo zpravodaj, pan Omar G. Paní Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Jak víte, tady se to znamená, toto téma, obecný zájem díky těm četným skandálům týkající se nelegálních praktik proti veřejnému zájmu, aby se těmto osobám používal, pomáhal oni, stále ještě jsou souzeny, odsuzovány a včetně evropských států dokonce, v našich evropských státech. Vzpomeňme si Anton Dentur. Teď jsou přečtítá, přečítána jména. Ehm, podívejme se na to, jak se špatně nakládá s handicapovanými dětmi. Ehm, desítky a desítky novinářů jsou ohrožováni. A někteří z nich dokonce odsuzováni, odsouzeni. A dokonce někteří se odstli za mřížemi jenom proto, že plnili své poslání investigativních novinářů a e, za pokusu chránit veřejný zájem v rámci této situace alarmu. alarmu. Aha. Proto je zcela zásadní, abychom si uvědomili, že volat na poplach eh, znamená také zachránit profesionální sebevraždy těch, kteří prokázali tu odvahu na to upozorňovat. Proto je zcela zásadní, abychom završili eh, tuto právní cestu mm, na základě evropského práva, protože dnes tady neexistuje žádná opravdová ochrana na evropské úrovni úrovni. Nedávná směrnice týkající se mm, mm, tajemství eh, dokonce oslabuje jejich ochranu, zejména ochranu novinářů, tím, že vydává ještě zranitelnější právní situaci. Náš výbor Envy je zejména Eh, dotčen tímto tématem. Musíme se tím zaobírat, protože velice často, což vy velmi dobře víte, v oblasti zdraví, v oblasti životního prostředí, v oblasti bezpečnosti potravin, v oblasti ochrany zvířat, tady eskalují skandály. A proto já se raduji z toho, že mohu vypracovat stanovisku k tomuto tématu ve jménu našeho výboru. Co se týče návrhy směrnice komise, samozřejmě Eh, čekám na ní a eh, když jsem si tedy přečetl ten původní návrh, domnívám se, že to jde správným směrem na ochranu těch nejzranitelnějších osob, které se nacházejí ve velice svízelných prac, eh, pracovních podmínkách, v podmínce subordinace, tedy podřízenosti. A je třeba, abychom zpřístupnili tuto možnost pro ně jak uvnitř podniků a veřejných zpráv, v nichž pracují, jakož i na národní úrovni, aby se kon konečně také uskutečňovaly kroky na této úrovni, aby se na to upozorňovalo, podávalo hlášení. A tudíž já navrhuji v mém stanovisku, abychom šli ještě dále. V mém návrhu zprávy si přeji doplnit k těmto dvěma úrovním ještě úroveň evropské ochrany. Domnívám se v skutku, že v četných případech jsme se učili, že členské státy nejsou zrovna těmi nejlepšími, aby chránili ty nejcholostivější případy. Je třeba zaručit opravdovou ochranu v rámci hlášení poplachu a povzbudit ty, kteří pracují v této oblasti. A proto si myslím, že by měl být vytvořen Evropský úřad ochrany Eh, na, na startování toho poplašného procesu. A ta, tento úřad by měl sloužit nejenom jako kontaktní místo pro informace, což je nesmírně důležité pro dávání také informací a orientací pro oznámení eh, a alarmu, aby občané mohli být informováni o jejich právech, ale aby to skutečně tento úřad bděl nad ochranou, které a zaručil také důvěrnost celých těchto poplašných postupů, aby se zabezpečila ochrana proti e, útlaku. Takový úřad by mohl vyzvat národní orgány, včetně taky OLAFu, a nebo také další kompetentní orgány, aby nastartovali opatření a uvalili odpovídající sankce. Například EPO, OLAF a nebo Soudní dvůr Evropské unie. To je první návrh každopádně první návrh pro toto stanovisko. A ostatně chtěl bych zlepšit určité dvojznačnosti právní, které se nacházejí v, návrze směr, v návrhu směrnice komise, které ohrožují oslabení ochrany tohoto postupu. A navrhuji rovněž zaručit toto řízení takovým způsobem, aby to nebylo pouze v aktech přenesené pravomoci, ale rovněž také v rámci všech postupů proti veřejnému zájmu, jejich cílem je potlačovat právo, protože mes mezi legalitou a nelegalitou je na hraně. A když se podíváme na ty nedávné skandály, je třeba, abychom si uvědomili, že se tady nacházíme v určité šedé zóně. Co se týče práva tedy, navrhuji taky, a to je můj třetí návrh, abychom zahájili působnost ochrany pro celé evropské právo, abychom toto ochranu rozšířili na zaměstnance evropských podniků, kteří se nacházejí i mimo Evropskou unii, anebo také na zaměstnance, funkcionáře a agenty institucí, evropských institucí, bez nichž ty četné skandály by nemohly být odhaleny. Hmm, eh, vy jste nedávno tady měli problémy týkající se endokrinních disruptorů, glyfosátu. Ke všem těmto tématům by tento postup eh, alarmu měl sloužit k ochraně. A v návrhu komise mm, je tak jedna věc, která ohrožuje a oslabuje ochranu Eh, protože tady se jedná o návrh hierarchizace. Eh, to znamená, že by potenciální postupy se měly obracet na eh, interní kanály v jednotlivých podnicích, ale já si myslím, že tady je riziko nejenom, že vezmeme odvahu těm, kteří zatím mají, ale také riskujeme v určitých případech ještě stížit situaci v této oblasti tím, že vystavíme riziku sankcí právě ty profesionály, kteří se snaží nás chránit. A proto navrhuji, abychom škrtli, prostě škrtli ten tuto formulaci, abychom umožnili, aby tento postup se obracel bez jakýchkoliv podmínek, ať už v interních národních kanálech či v evropských, aby se zaručilo opravdové právo rozšíření tohoto práva na všechny novináře a specialisty, kteří se zaobírají ochranou těchto postupů. A Teď eh, vám ještě chci říct, že jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, abych zcela konkrétně navýšil důvěrnost spočívající ve všech těchto postupech pro ohlašování těchto postupů, aby došlo také ke korektivním opatřením, která by mohla realizovat příslušné orgány, aby se zlepšila také situace prostředníků, kteří budou zapojeni do šíření informace. Tato směrnice je směrnice, která prostě následuje směrnici po směrnici o udržení obchodního tajemství. E, tato směrnice, e, o které teď jednáme, je velice očekávána veřejností a já doufám, že mi koleg, mý kolegové přispějí k tomu, abychom vypracovali dobré stanovisko našeho výboru Envy, aby tento dokument byl co nejužitečnější. Děkuji. Thank you very much. Now the shadows. First, Mr. Turka. Děkuji, stínový zpravodaje. Děkuji za slovo. Já bych rád řekl, že jsem velmi potěšen tím, že uh, Eh, tato, eh, toto eh, legislativní procedura dobře funguje a proto vítám, že skutečnost, že jsme měli dvě Eh, usnesení, která se týkala ochrany těchto oznamovatelů a jejich úlohy při ochraně finančních zájmů Unie. Já jsem byl stínovým zpravodajem prvního z těchto dvou dokumentů a jsem rád, že jsem stínovým eh, zpravodajem i tady. Mm, považuji ten eh, text za vyvážený a dobrý a je potřeba chránit tyto oznamovatele. Nikdo nezapomíná na případy Wikileaks, Panama Papers, kde se ukazuje, jaká je důležitost těchto, těchto oznamovatelů. No, je potřeba, aby je zákony, které je chrání, aby ty zákony, které chrání eh, například vodu, půdu, eh, potrav v oblasti potravin a krmiv, eh, ochrany zvířat, to jsou věci, které mm, jsou nám blízké a tyto zákony je dobře, je nutné vymáhat a vynucovat. Já jsem mm, sledoval práci pana o maržie a je tady několik věcí, které mne zaujaly. Jednak pokud jde o tu otázku Evropského úřadu na ochranu eh, oznamovatelů. Já si myslím, že členské státy by měly mít eh, možnost založit si takové úřady či přidat takovým úřadům pravomoci, protože jinak by to znamenalo navýšenou byrokracii a navýšené náklady na úrovni Evropské eh, unie. Na druhé straně však, pokud a na druhé straně si myslíme, že tito mm, oznamovatele spíše by byli nakloněni tomu oznamovat něco blíže domovu, něco tedy e, doma. E, zajímavé by bylo také zapojení třetích stran, třetí strany, které nemají přímou znalost o té problematice, o kterou jde o tom skandálu. E, komise nemůže uvalovat žádné postihy, ale Každý členský stát má vlastní eh, takové možnosti postihnout eh, ve svých, eh, ve svých předpisech. Děkuji kolegům. A mm, děkuji. Další řečník, paní Childers, děkuji. Já bych ráda poděkovala panu Omarčímu za práci na tomto eh, eh, stanovisko jako zastupitelka Irska. Eh, přicházím z oblasti, kdy se po, eh, potlačovali tito oznamovatele, aby se skryly nezákonné postupy. Jsou tady eh, konkrétní případy eh, situace, které se týkaly i práce našeho výboru. Irští inspektoři v oblasti potravin v roce 2013 upozornili na věci, kdy novinářka nechtěla Mm, zveřejnit své zdroje a byla za to zatčena. Eh, Nakonec jsme přijali ochranu v následně v, eh, na, t, na tento skandal? Jenom menší počet článů eh, členských států EU chrání oznamovatele a tím se dostáváme do fragmentované a nejisté situace. Mohli bychom se tedy dostat i do situace, kdy jsou jiné výstupy, pokud jde o prosazování práva v, těchto obla- v naší oblasti životního prostředí, protože jsou v různých státech jiné míry ochrany. A to již nezmiňuji nějakou přeshraniční či globální činnosti, které se eh, neustále v poslední době objevují v celé řadě eh, různých skandálů, které jsou nadnárodní a které které představují riziko veřejného zdraví. Některé byly odkryty v úplném začátku a je potřeba mít dostatečnou ochranu whistleblowerů, ale eh, na konec bylo manipulováno se spravedlností, kdy vlastně ten oznamovatel byl potom stíhán za krádež a porušení uh, utajovaných informací a pan Eh, Juncker jako předseda komise eh, vlastně jmenoval i eh, Price Waterhouse, kteří mají velké kontrakty s Evropskou unii a, a byl tento návrh úplně zastaven. Takže já se obávám nedostatku právních pojistech, pojistek zejména v případech, kdy ta porušení nejsou úplně prvoplánově nezákonná. Podařilo se vlastně právní kvůli právní složitosti tomu zatím zabránit tomuto návrhu. A vítám tedy návrh na vznik určené konkrétní agentury, která by chránila oznamovatele pro eh, Eh, kteří něco mají. Eh, mm, pokud jde o využití kanálů, které je možno v praxi použít, protože ty kanály jsou často nedostatečné k ochraně těch, eh, kteří interně oznamují, protože tam je vždy větší riziko. Myslím si, že by rozsah působnosti této směrnice mohl být co nejširší, aby se týkal všech předpisů bez ohledu na to, zda skutečně došlo k porušení eh, eh, eh, zákona či porušení veřejného zájmu. Podporuji také to, aby důkazní břemeno těch, zna, těch oznamovatelů padalo na ty, kteří jsou oznámen, oznamováni v souvislosti třeba s tou směrnicí o obchodním tajemství. Eh, těším se, že se nám podaří ten, tuto problematiku dotáhnout do konce za, v tomto volebním období. Děkuji. Děkuji. Tolik eh, mluvčí za eh, stínové zpravodaje. Kdo ještě se hlásí do rozpravy? Nikdo další? Takže poprosím zástupce komise zde, prosím pan Piker, paní Pikeras. E, děkuji panu zpravodaji a děkuji za vystoupení v té rozpravě a za představení směrnice, které mu se, nebo uvedení té směrnice, které se povedlo panu zpravodaji tedy zmapovat velmi eh, úspěšně. Nebudu se tedy věnovat všemu, protože ten úvod byl velmi zdařilý, ale chci znovu zdůraznit hlavní cíle této směrnice. V nedávných skandálech se ukázalo, eh, že eh, komise musí posílit posílit e, úlohu oznamovatelů, zejména se to ukázalo například v v souvislosti s Panama Papers, kde oznamovatelé skutečně jsou ti jediní, kteří mohou něco e, odhalit a že se to e, orgánům, které jsou činné v této oblasti, nedaří. A proto se domníváme, že je potřeba chránit tyto náhodné hrdiny Eh, kteří narazí v rámci své pracovní eh, činnosti na informace o něčem nekalém či přímo nezákonem a mají tu odvahu to oznámit. Eh, ten návrh je velmi cený, um, jakýsi rozsah působnosti v oblasti hmotného právo je takový, kdy je, eh, kde je veřejný zájem a kdy je přidaná hodnota toho oznamovatele. A je tady celá řada oblastí, kterých se to týká, které spadají do vaší působnosti životní prostředí, ochrana zvířat, bezpečnost zvířat, eh, potraviny a eh, krmivo. A tam tedy toto platí. Jak říkal pan zpravodaj je tady široký eh, za eh, eh, rozsah působnosti a nutnost nastavit ty kanály pro oznamování jak pro zaměstnance, ale také pro další subjekty, včetně národních vnitrostátních orgánů a také povinnosti činit následné kroky. Jsou tady jasná opatření, odvetná opatření a pokud k tomu dojde k nějakému, k nějakému odvetě, odplatě, tak jsou tady jasná opatření na ochranu. K tomu, co říkal eh, pan zpravodaj a, následující, eh, a následní stínový zpravodajové, domníváme se, že vnitrostátní orgány mají klíčovou úlohu při vymáhání evropského eh, plána práva, proto tedy ty komunikační kanály musí být nastaveny vnitrostátními orgány a nemáme k tomu novou agenturu. Agentura, která by šetřila a šetřila a chránila oznamovatele na evropské úrovni, to považujeme za něco, co jde příliš daleko, protože eh, ta agentura by ani nemohla nahradit úlohu vnitrostátních orgánů a vnitrostátních soudů. A navíc jsou tady některé orgány, které mají externí kanály, patří mezi ně eh, OLAF eh, nebo další agentury například ochrana v oblasti vzdušného prostoru nebo letectví nebo námořní ochrana, které jsou konkrétně zmiňovány v té směrnici a e, mohou sloužit jako kanály pro oznamování. Proto tedy si myslíme, že vznik nové agentury nemá žádnou přidanou hodnotu. Také bych ráda vyjasnila, že evropští eh, státní zaměstnanci nebo mm, zaměstnanci jsou chráněni v této oblasti, pokud fungují jako oznamovatele v roce 2004 eh, eh, a 14 vznikly nové předpisy a nová doporučení, kdy oznamovatele v rámci komise, pokud oznámí nějaká porušení na úrovni komise, mají podle služebního zákona ochranu. Tato směrnice mm, je velmi e, e, validní, protože dává e, kredibilitu celému tomu systému a proto umožňujeme i postihy nejenom pro ty, kteří porušují práva oznamovatelů, ale po ty oznamovatele, kteří zlovolně nebo zlomyslně informují, tedy informují o ne, eh, to zneužijí pro nějaké vlastní zájmy, tady jsou také postihu. Pokud mohou tedy věřit, že se jedná o pravdivé informace, budou chráněni. Ale pokud někdo udělá falešné eh, oznámení, eh, tak je tady možný postih. Děkuji. Děkuji. Pane Marži. Děkuji. Děkuji vám za všechny komentáře a Evropské komisi za analýzu. Je evidentní, že návrh eh, komise je pokrok. Ale um, my chceme, aby parlament mě za, nebo mám jsme v situaci, kdy parlament by měl být schopen zlepšit návrhy Evropské komise. A nacházíme se v době, kdy parlament nyní má uh, zvážit um, návrh, který je zajímavý, ale který chceme zlepšit. To je um, nicméně dobré fungování demokracie našich institucí. Říkáme, že velice často návrhy komise um, jsou organizovaný ne e, pozitivně, jde to směrem tedy k ochraně, ale často tam jsou nedostatky, které jsou otevřené, které umožňují, že je dosaženo nakonec opaku toho, co se, než co se říkalo v tom návrhu. Druhá věc. Když slyším tu, poslouchám tu diskusi, tak si říkám, kdo chce více Evropy? My chceme více Evropy. My chceme více demokracie v Evropské unii a chceme Evropu, která bude více eh, ochranářská. To je tedy smysl toho návrhu. Je to tedy Evropský úřad, který umožní chránit více. Eh, nemůžeme eh, nechat na eh, evropských agenturách a těch, kteří budou pracovat v těchto agenturách, tak ty nemůžeme vymout z, toho, z té působnosti. Když slyším některé argumenty, tak mě to připomíná staré argumenty o Evropské prokuratuře a nakonec je třeba se shodnout na to, že je potřeba Evropská prokuratura nebo OLAF, všichni nyní soudí, že Olaf má smysl. Takže když se jedne o, na, o návrh, která by umožnila více Evropy, tak se nemusíme bát. Pro ten zbytek jsem hmm, tedy souhlasím se všemi e, připomínkami, které byly formulovány. Je pravda, že už se ani nejedná Eh, o vyvolání nějakých špatných informací, nepravdivých, které by byly zveřejňovány. To je konec konců věc soudů. A není to ani ta cesta v mém návrhu. A děkuji všem kolegům za jejich příspěvky k této zprávě, protože to je důležitá komplexní zpráva, která může ještě být zlepšena a je potřeba, aby náš Ehm, výbor ehm, ehm, předal dále výboru Jury. Každý den v poli působnosti této směrnice objevují otázky, které jsou v kompetenci našeho výboru. Děkuji. Dobře, děkuji. To tím uzavíráme diskusi. Lhůta pro pozměňující návrhy v 4. 7. 11 hodin, hlasování v Envy eh, v září. Poslední bod na pořadu jednání je implementace ekologické legislativy, výměna názoru s komisí o směrnici o nitrátech. Mm. Máme tady 19 otázek. Začneme So we take these questions in blocks, uh, depending on the theme. Tak um, začneme s prvním, to je uh, určení zranitelných zón uh, dusičnanů. Pan uh, jak je zodpovědný a slovo dám teď komisi. Děkuji, paní předsedkyně, a chci poděkovat všem, uh, vám všem za organizaci této výměny názorů. Není to snadná věc um, znečištění to občany velmi zajímá. To je uh, jasné, že mají to vliv na uh, vodu, kterou pijí, na zdraví, takže um, je třeba řešit uh, znečištění vody u zdroje a směrnice o dusičnanech je klíčem znečištění vody před nadměr, z důvodu nadměrného hnojení. Když eh, se podíváme na znečištění nadměrnými množství fosfátů a dalších, tak to je jeden z identifikovaných problémů, že to je důležité. Eh, začneme otázkou pana Hekka. Zda jsou oblasti s potenciálním znečištěním, které nejsou tam začleněny ještě v těch, mezi ty zóny zranitelné. A co komise dělá? Komise bere na vědomí, že informace eh, členských států z 2016-17 tak jsou stále oblasti s potenciálním znečištěním vody, které nejsou v těch e, zónách. Takže my znovu posuzujeme e, stávající označování, adekvátnost opatření členských států. E, Samozřejmě na základě těchto dat nemůžeme vyloučit, že komise mm, přijme právní kroky proti některým členským státům. Již um, některé členské státy se obrátily na um, soudní dvůr, že tam nemohli dát všechny oblasti, které měly a opatření, které přijímali, nezajišťovaly zlepšení kvality vody vám pokračovat, paní předsedkyně, odpovídat na další otázky? Jistě, ale dovolte, abych měla jedno oznámení. Ta druhá se týká těch zranitelných zón a národních akčních programů paní Miller. Pokračujte. Takže otázka paní Miller kritéria eh, mm, eh, validace národních akčních plánů. Komise formálně neschvaluje akční plány členských zemí. To neznamená, že členské státy ale mají naprostou svobodu eh, stanovit jejich obsah. Oni musí zavádět plány, které jsou konsistentní s směrnicí. Směrnice stanoví věci, které musí být v akčním plánu. Období aplikace, kdy je zakázáno hnojení, eh, vyvážené hnojení a eh, mm, aplikace eh, území blízko zdrojů vod. Dále komise často vede technické diskusy o implementaci směrnice, pro zajištění respektování akčních plánů z požadavky směrnice. Takže v tomto kontextu komise posuzuje, zda ta kroky jsou přiměřené pro těm problémům dané země. Zda jsou podloženy důkazy a byly předmětem veřejných konzultací. V rámci odpovědnosti za správnou implementaci směrnice komise může přijmout právní kroky, pokud dospěje k závěru, že akční plány nejsou, neodpovídají požadavkům směrnice. Dále Ulrike Miller má do podobnou otázku. Já mluvím o roli komise v akčních plánech, zda rozlišujeme, nebo zda komise rozlišuje mezi velkými a malými členskými státy, se týče různé situace. Odpověď je ne, nerozlišujeme s členskými státy na základě z velikosti, protože posuzujeme akční plány proti cílům požadavkům směrnice. Cílem je znížit znečištění vod, zabránit tomu ve všech členských zemích. Jak jsem řekl, ta směrnice stanovuje minimální věci, které musí být v akčním plánu. Členské státy musí zajistit, že akční plány jsou, um, odpovídají specifickým podmínkám a že členské státy, které mají různé podmínky, mohou přijmout více cílená opatření než státy, které mají více homogenní podmínky. Pokud členské státy to dělají na národní nebo regionální úrovni, tak to závisí na jejich legitimních možnostech. Děkuji k těmto dvou tématům. Někdo by si chtěl vzít slovo? Pokud ne, Pan Hausinger. Na prvním bodu komise řekla, že členský stát byl odsouzen kvůli nedodržení této směrnice o dusičnanech v Německu. A Německo řeklo, to nás nezajímá, protože my máme nový zákon o hnojivech. No jaký dopad to bude mít? Komise ještě jednou přeskoumá, tedy zdá současná legislativa eh, tomu postačí, nebo jak se bude dále postupovat? Je tady veliká nejasnost, eh, protože spolková vláda říká, máme nový zákon, podle toho je, mm, podle toho je to možné a tento eh, rozsudek nebude mít vůbec žádné působení, ne, nebude platný. Takže jak to tady bude tady vypadat? Bude se to aplikovat nebo ne? Děkuji. Thank you for the question. Well, in relation to... Prosím, na, prosím odpověď. Pokud jde o tento rozsudek, vítáme rozsudek u Evropského soudní dvora. Eh, mm, tady se ukazuje, že eh, soud jak si to se stotožnil s nedostatečností německých pravidel, pokud jde o vypršecí lhůty, lhůty ale mm, ty změny, které byly v roce 2017, byly změny, které byly již po lhůtě a my jsme nyní připravit na pomoci e, německým úřadům, aby vlastně vše uvedli do souladu s tímto rozsudkem. E, děkuji. Ještě někdo? E, nikdo se nehlásí, takže další téma monitorování dusičnanů pan Belek, pan eh, Ek a další dotazující a poprosím pana de Rosu. Eh, to je otázka pana Beleta, pokud jde o eh, zbližování četnosti a, a způsobu monitoringu. Ukazuje se, že jsou skutečně velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o častost četnost monitorování a e, hustotu monitorování, což potom vede k e, nesrovnalostem a nesrov, e, tomu, že jsou ty výsledky nesrovnatelné. Takže my se budeme snažit u členských států vést k většímu zbližování té četnosti a hloubky. Je to dáno určitými regionálními charakteristikami. Otázka paní Ulrike Miller, která chce, abychom vysvětlili, zda tyto rozdílnosti budeme brát v potaz, když budeme porovnávat členské státy. Eh, Eh, pokud jde o eh, trendy ve kvalitě vody, ale my zatím tyto trendy nesrovnáváme, protože ta srovnatelnost je omizována v tom, že ten monitoring je odlišný v členských státech, takže například ta zpráva, a také interní dokument. Jenom ty výsledky uvádí um, abecedně, není to žádné pořadí úspěšnosti. Komise má uh, povinnost uh, informovat o tom, jak si členský stát vede a my se snažíme o uh, rovný a transparentní přístup. Potom otázka pana Stefana Heka, do jaké míry tento program mám eh, automatického odebírání vody, eh, automatického vzorkování vody eh, odráží výskyt dusičnanů. Toto se jakékoliv zlepšení v odběru vzorků automatizy Ehm, podporujeme. Horizon 2020 toto podporuje všechny inovativní řešení, pokud jde o monitory eh, aktivní eh, kvality vody a automatické vzorkování patří mezi takové inovace. Eh, v rámci FP7 máme asi 30 projektů, které odpovídají asi 7 až 8 milionů, milionům. Asi v horizontu 2020 máme 20 projektů za 65 milionů euro z evropských fondů a e, z 230 účastníky. Tři konkrétní program, příklady těchto programů. Jeden projekt Smart Tap, což je v reálném čase monitorování eh, kvality vody, potom IntCatch, novo, nová, integ, nové integrované nástroje eh, a další HydroNet, což jsou roboti pro monitorování kvality vody. Takže odpověď je ano. Děkuji. Eh, někdo se ještě by rád k tomuto tématu položil další otázku. E, potom e, vývoj tlaku ze strany zemědělství. Tady je otázka pana Beleta, pan Schreier Pivik, paní e, Uitar a Volken. Pan Brigádo Rosa, prosím, máte slovo. Eh, pan Belec se táže, jak je možno posílet valorizaci eh, živin při eh, použití hnojiv. My si domníváme, že nařízení o hnojivech a směrnice o desič, dosičnanech nařízení se týká přístupu na trh hnojiv takže ten eh, režim rozšiřuje eh, na eh, rozšiřuje to i na organická hnojiva. Tam by mohly spadat i takové věci, které jsou částečně nebo eh, mm, úplně zpracované. Zatímco mm, ta směrnice o dusičnanech se netýká uvádění na trh, ale chrání vodu před velkým objemem dusičnanů. To znamená, eh, omezuje použití eh, hnojiv hnoji. V tomto smyslu se vidíme, že tyto dva předpisy se doplňují. E, otázka paní Schreier-Pierik. Pokud jde o podzemní a vody v eh, Nizozemsku i povrchové vody, my, jak jsem říkal, nesrovnáváme situace v členských státech, to znamená jenom sdělujeme eh, fakta. Pokud jde o podzemní vodu v, Nizozemsku, je, eh, je 1,18 které mají, překračují hodnotu a evropský průměr je 13,2, takže je to pod průměrem, zatímco u po, povrchových vod je 0,6, eh, ta překročená eh, průměrná hodnota a průměr evropský je 1,8 ale 60 vody je klasifikovaných jako a v Nizozemsku stejně jako v jiných státech mají ještě tedy co dělat v rámci té směrnice, rámcové směrnice o vodě. E, k té konkrétní otázky paní Schreier Pierik je tady vnitrostátní úřad v Nizozemsku, který byl předmětem kritiky eh, komise, pokud jde o, o větší počet ehm, dobytka eh, ta směrnice o vodě neklade takové cíle, říká, že do roku 2020 se má dosáhnout dobrého ekologického stavu eh, vody a ta směrnice je hodně subsidiární, to znamená, že členské státy mají manévrovací prostor a tudíž je ta volba na uh, uh, nizozemských uh, orgánech, kteří si definují to fungování eh, v rámci svého státu tak, aby bylo v souladu s pravidly o státní pomoci, takže komise by neměla z toho být nějak obvinována. Eh, komise, zda je komise připravena už udělit výjimku, pokud jde o specifikace OP, eh, a pokud jde o specifika Eh, jednotlivých eh, eh, typů rostlin. Tady Mm, bychom měli eh, například třeba u trávy, která má velký požadavek na dusičnany, tam je ta odchylka eh, možná a je možná manuální aplikace. Pokud se dá prokázat, že i jiné plodiny v souladu s konkrétními podmínkami by eh, měly také dostatečný, takový požadavek na dusičnany, je možno i tyto plodiny vzít vzít v potaz. Vedle, podle té směrnice výjimky jsou možné, pokud existují vědecké důkazy o tom, že to se dá udělat, aniž by se naporu, naš, poškodila voda. Takže ta výjimka musí být vždycky uh, na, založena na potřebě té podi Eh, plodiny a také eh, na tom, zda tam není nebezpečné, eh, nebezpečí pro vodu. Schreier Pierik se táže také na ukončení v rámci nařízení, pokud jde o chovy dobytka ta kritéria pro chovy dobytka. Tato tematika byla e, oddělena od nařízení k hnojivům, protože tam jde o umístěvání na trh, zatímco e, e, směrnice o dusičnanech klade omezení k používání. Takže komise k tomu zavedla dvouletý projekt, který vede k harmonizaci kritérií, aby dusičnana, dusič na ta hnojiva byla v souladu s tou směrnicí o ochraně e, e, vody. To tež e, se vztahuje na další látky v hnojivech. Pak je tady otázka Tiema Velkena, pokud jde o zbytky kvašení, které obsahují dusičnany, nany, je to tedy, jsou to již strávené eh, zbytkové látky, které se objevují v bioplynových stanicích. Pokud tam eh, eh, to se považuje za zpracované, zpracovaný hnůj a spadá to do definice k tomu hnoji z dobytka a to je, jak víme, tady je větší eh, riziko eh, biologického, biologických dusičnanů a tedy poškození vody. Eh, otázka Jana Jana Jutemana vyvážené používání hnojiv na úrovni jednotlivých hospodářství a ne tedy jakýsi po, ta, to rozprostření ze zhora. Tyto, tato ustanovení, pokud jde o vyvážené hnojení, e, v té směrnici o dusičnanech je, jsou zohledněny systémy specificky tvořené jednotlivými uh, e, hospodářství dařstvími, tak aby živiny byly rovnoměrně rozprostřeny pro ochranu eh, vody a to na úrovni jednotlivých hospodářství, ale zase musí to být vědecky eh, doloženo a přispívat k lepší kvalitě vody a implementace musí být řádně eh, monitorována příslušnými orgány, aby byla zajištěna, zajištěna zajištěno plnění legislativy. Děkuji. Děkuji. Paní šervery. Na prvním místě chci zmínit no, jednu připomínku, že tady skoro kolegové nejsou. Je to důležité téma i s ohledem na příští volby je tady málo poslanců. Doufám, že se to změní. Komise to musí implementovat v členských zemích. My jsme v Nizozemí udělali všechno, co žádala komise. Máme obrovský problém Měli jsme velké problémy s kvalitou vody, vzduší. A jsou podniky, které zemědělské, které se nedostanou dál. Proběhla jedna důležitá diskuse. Nizozemí chtějí vyvíjet přechodné modely, vidět, co je možné. Já jsem si tady poznamenala odpovědi, nechci to e, zacházet do detailu, ale pro nizozemí je to důležité. E, proběhla diskuse mezi zemědělci a ministry a klademe si otázku, jak eh, ty podniky mohou přežít. Jsou pro Evropu důležité, a současně je důležitá ochrana vody. Dívali hmm, jsme se, jak to dělají jiné státy. Není možné, aby hmm, měli novou legislativu a abychom nevylili dítě s, s vaničkou. Nizozemci jsou um, nebo žádají komisi, nebo žádám komisi, abychom měli model, s kterým můžeme, budeme moci existovat. Máme špičkové podniky, které mají všechno v pořádku a víme, že nalezneme nějaký přechodný model, že můžeme počítat s komisí. Chcete na to odpovědět? Já bych řekl, že ano, skutečně eh, chceme pomoci nizozemí i členským zemím. Víme, že Nizozemí je zvláštní případ, protože tam je největší hustota užitkových zvířat a také nadprůměrné množství fosfátu. Víme, že tam je zvláštní tedy problém v Nizozemí. My jednáme s Nizozemím a s členskými státy. Někdo další? Mm, předsedo, děkuji za odpověď. Eh, především, mm, co se týče toho oběhu, tam jsme mluvili. Mm, doufám, že budou, bude bráno hled i na ty podniky. Pan Mitema. Já mám následující připomínku. Musíme dbát na to, aby um, ehm, farmáři neměli falešné naděje. Musíme mluvit jasně. Když se uzavírají dohody, musíme se, musí se dodržovat. Pane předsedo, já nechci politicky vést diskusi jenom o jedné zemi, ale když se podíváme na kolegy, se na mě podívá kolega Heutema, tak je to skutečně vláda jeho strany, která z toho udělala téma. My jsme měli odpovídající environmentální zákon. Jediné, co mě zajímá, je eh, spolupráce na opravdovém řešení, což dělají kolegové v Německu a musíme i my. V mlékárenství například E, já souhlasím, žádné falešné naděje, ale také občas je užitečné společně e, k tomu přistupovat a pak hledat společné řešení a doufám, že budu mít vaši podporu, pane Tama. Omlouvám se, e, ještě chce někdo odpovědět? Ne. Někdo další k té této otázce? Ne. Přejdeme dál. Další téma to je kvalita vod. Paní Kadenbach, pan Velken, Heutema zas a Stefan Eck. Prosím, pan Delgado Rosa. Takže nejprve otázka paní Kadenbach. E, co bude komise dělat pro urychlení pokroku snižování dusičnanů a jejich vstupu do spodních vod, e, tedy ze zemědělství? Bylo tam drobné zlepšení na základě čísel, které jsme dostali za období 2012 až 2015 mm, ve srovnání s předchozím obdobím je třeba většího úsilí, například jaká úsilí opatření, které budou adaptované na mm, regionální podmínky, akční problémy, cílenější přístupy na úrovni farem, e, společně s efektivním doporučením na podporu zemědělcům, přísnější uplatňování a přesné plánování e, živin. Komise mm, dokončila pilotní projekt, který je velmi relevantní, aby podporovala nejlepší praxi v Evropě, řídila živiny efektivně, snižovala nadměrné ne, množství živin a jejich negativní dopady. Informace jsou k dispozici na stránkách DGNV. Pak je podpora v rámci Horizon 2020, výzkum. Eh, dále EU Live program, který má hledat inovativní řešení znečištění vod, včetně e, s živinami ze zemědělství. Je možné si to nalézt na obou e, webových stránkách. Spolupracujeme v rámci expertní skupiny Rusičnany, podporujeme členské státy při implementaci a pravidelně organizujeme prezentace nejlepší praxe a inovativních přístupů. Za to období eh, jsme také zahájili řízení proti členským státům, aby směrnice byla řádně aplikována. Otázka paní Kadenbach Zda společná zemědělská politika by neměla toto zohlednit, neměly by být dotace eh, na činnost, která um, produkuje velké množství dusičnanů a pak se musí uh, čistit pitná voda, aby byla kvalitní. Tak společné zemědělské politice eh, zemědělci, kteří dostávají podporu, Eh, mají povinnosti, které se nazývají cross-compliance, to křížové mm, náležitosti. V případě nerespektování eh, jsou pokuty a v opakovaných případech je, může být, mohou být dotace pozastaveny z, SZP. To, jsou, to je tedy to křížové respektování pravidel, jednak v rámci SZP a jednak ze směrnici o dusičnanech. Dobré zemědělské praxe, a další programy. Poradenské služby financované z SZP ehm, poskytuje e, doporučení zemědělcům. Role rozvojových programů za určitých podmínek může podpořit investice jako e, skladování hnoje a konverzi a údržba organického zemědělství, které snižuje ty vstupy. V rámci nového návrhu ZP eh, také v rukou parlamentu zajištění koherence politiky eh, nebo aspoň zachování koherence s ekologickou legislativou a znečištění vody. Kondicionalita eh, váže podporu z SZP Benicent eh, všechny standardy ekologické, eh, blaho zvířat, eh, ochrana rostlin a tak dále. V rámci ZK je nyní oznámena kondicionalita, kde je povinnost kontrolovat zdroje, nečištění fosfáty a nové podmínky pro zemědělství užívání udržitelnosti pro živiny. Takže tato nová kondicionalita ehm, toto řeší. Pak je tady otázka pana Timo Volkn. Já mám mm, tady eh, oznámení od tlumočníku, prosím, zpomalte. Tak to se omlouvám. Budu mluvit pomalu. Pan Volkan položil otázku ohledně uh, Ehm, že dodavatelé vody musí směšovat vodu ze studní s kvalitní vodou, aby zajistili kvalitu. My víme, komise a mnoha regionech to, to má mm, jaké náklady. Nemáme specifické systematické informace o mm, počtu regionů a přidruženými náklady na smíšení s tou čistou vodou spodní, spodní vody s čistou vodou, ale jsou tady indikace pro náklady pro občany, které souvisí se znečištěním dubsečnany. Například ve Francii ztráty příjmů vzhledem k 70 až 100 milionů euro pro přímořské obce a další Eh, čištění vod z důvodu nitrátů je 120 až 360 milionů euro ročně. Komise chce um, pečlivěji sledovat tyto náklady na sní, za účelem snížení dusičnanů, protože to souvisí s principem polluters pay je evidentní, že dosažení cíle podle směrnice o dusičnanech souvisí se směrnicí o pitné vodě. Čím více bude správně aplikován princip polluter pays ve směrnice o dusičnanech, tak tím menší budou náklady pro čiš- na čištění vody pro občany. Hmm, komise přijala 1 února návrh revidované směrnice o pitné vodě na zlepšení kvality pitné vodě a zajištění ní informací pro občany. Tento návrh posílí spotřebitele tím, že jim dá více informací. Dusičnany jsou explicitně v příloze 4, jsou k dispozici online, uživatelsky přívětivé hm, formě pan Eutema. Mohla by komise uplatnit eh, lepší hodnocení mm, na to jsou členských zemí a jasněji prezentovat parametry a metodologie. My jsme, eh, se angažujeme s členskými stády, hledáme možné harmonizované metodologie, jak v kontextu směrnice o dusičnanech, tak směrnice, rámce směrnice o vodě. Trváme na tom, že je potřeba metodologie eh, mm, na zjištění, aby metody byly kalibrované mezi členskými státy s podobnými typy vodstva. Je důležité upozornit na to, že odpovědnost splnit požadavky na dobrého ekologického statutu, mm, živin a nitrádů Eh, spolehá na členských zemích, které musí garantovat, že jejich programy v rámci směrnice v vodě, aby byly řešeny všechny problémy um, pomocí zmírňovacích opatření. Pak je tady ještě otázka pana Stefana Eka. Stejná otázka, společná metodologie posizení nitrofikice, zda by měla být tedy vyvinutá, to jsem již řekl. Druhá část, plány komise na zničení, snížení fosfátu Sforu. Eh, směrnice to přímo neřeší, ale cílem trifikace tam jsou. Směrnice o dusičnatech obsahuje lepší řízení ohledně <laughs> hnoje eh, a Opatření v sekčních programech národních jsou také přínosné, co se týče řízení fosfátů. Jsou tam specifická opatření pro fosfor, aplikační standardy fosfátů a určení zón. Trefikace musí být zvažována pro kontinální body, tak fosfor je hlavním látkou a spadá pod monitoring členských zemí. Rámcová směrnice pro vodu řeší eh, fosfor. Členské státy musí přijmout odpovídající opatření v kontextu eh, po, plánu pro povodí řek. K otázce panáka zda jsou plány na rozšíření o fosfor tuto chvíli nemáme ehm, záměr toto takto rozšířit. Doplňuje se to se rámcou směrnicí o vodě a to je dostatečný právní rámec pro členské státy, aby řešili utrifikaci. My sledujeme opatření členských států ve stávajícím právním rámci, aby odpovídající mm, otázky byly implementovány. A to je všechno, děkuji. Questions. Otázky? Pane Vítema, děkuji. A děkuji komisi za ty odpovědi. Já mám otázku, která se týká mm, toho hodnocení retrofikace. můžete říci, něco v tom smyslu, do jaké míry členské státy berou v potaz zdroje zne, znečištění, to znamená fosfátu a dusičnanu, eh, fosforu a dusičnanu, je to eh, zemědělství, jsou to domácnosti, je to doprava, někdy také to může být eh, moře, například Severní moře by, může být zdrojem těchto, tohoto znečištění, jsou to přírodní zdroje, zdroje a versus versus emise. To může mít dopad na kvalitu eh, vody. Eh, já bych chtěl zabránit tomu, abychom nekladli veškerou vinu na zemědělství a hledali opatření v zemědělství bez nějakého účinku. To se navazuje na moji předchozí otázku. Zda víme, které uh, jaké jsou toky živin eh, v té zemědělské půdě a eh, jaké jsou emise, zda víme eh, skutečně, jak je můžeme spočítat a pokud je můžeme dobře spočítat, pak můžeme mít zacílená opatření v zemědělství, abychom jim nekladli za vinu něco, co zemědělství vlastně nepůsobí. Prosím, pane řediteli. Já bych se k tomu vyjádřil následně. Jsou určité jiné zdroje dusičnanů, jiné než zemědělství, ale ta směrnice o dusičnanech řeší ty, které jsou z hnojiv, takže Eh, eh, při tom, jak členské státy vytvářejí své národní akční programy, eh, nevím, do jaké míry berou ostatní zdroje, je žádoucí, aby tak činili. Moře je spíše příjemcem dusičnanu než zdrojem, ale jsou vedle toho jiné přirozené zdroje i zdroje znečištění, které je třeba zohlednit, ale ta směrnice, a mm, pokud je řádně uplatňována, tak neklade důraz jenom na zemědělství, ale zaměřuje se na ty části, které mm, působí zemědělství. Pokud tedy se lépe dají definovat emise na úrovni zemědělství a jednotlivých hospodářství a to samozřejmě potom může pomoci při určování, do jaké míry zemědělství omezovat nebo zda to znečištění je z jiného eh, zdroje. Ještě další otázky? Prosím. Eh, Děkuji mnohokrát. Já bych eh, chtěla navázat na otázku pana Hojtemana v Nizozemsku a to souvisí s naší specifickou úpravou. Na západě máme celou řadu fosfátů v půdě a to nesouvisí s hustotou dobytka, ale Souvisí to s tím, že se tady více hnojilo, více se používaly ty druhy hnojiv a proto tady máme různá čísla, máme nejrůznější instance předkládající různá čísla a proto se chci zeptat, jakým způsobem se to má pojednávat na evropské úrovni bude Nizozemsko nuceno eh, konečně operovat se správnými čísly a říci, za co odpovídá zemědělství, za co průmysl. Eh, to je eh, nesmírně důležité, protože jedinou tak můžeme snížit tento problém. My se spoleháme na čísla, která nám dávají členské státy. To, co se týká eh, fosforu, dusičnanů, to na základě toho my vykazujeme a vyhodnocujeme. Dobře, to je jasné. Ještě nějaké další otázky? Pokud tomu tak není, potom se další té otázky týkají další jiných témat, témat a tady bych prosila, abyste tedy ty otázky eh, zodpověděli jednu po druhé a potom bychom na ně mohli reagovat, pokud bude zájem. Děkuji. Eh, otázka pana Beleta, co působí spoždění předložení zprávy o kvalitě vody? To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 otázka předložení údajů všech 28 členských států do června 2016. Jenom 12 členských států tak učinilo a u některých z nich chyběly informace a byly dodávány později. 19 států tedy buď má části, části nedodalo, nebo, nebo jsou to nesprávné informace. 19 potom dodalo až v roce 2017, takže u úplné informace byly k dispozici komisi až v říjnu 2017, takže nyní jednáme s členskými státy, jak zabránit těmto průtahům v tom dalším vykazovacím období eh, v, roce, v druhé polovině 2020. Eh, další, mám jít k dalším otázkám. Otázka Timo Volkena. Zda jaká omezení má směrnice o dosičnanech k země, na zemědělskému modelu, který je potřebný, aby byl nízký obsah dosičnanů, jaké, o jaká opatření je možno přijmout ta směrnice by měla podpořit udržitelné zemědělství na základě vyváženého používání dusičnanů, snižování znečištění a prevence znečištění s ohledem na specifické podmínky členů členských států a regionů. Jedním ze základů této směrnice je vyvážené hnojení. Na základě tohoto, této zásady jsou živiny, které jsou aplikované, by neměly být víc větší ve větší větším objemu, než potřebují plodinu. To platí eh, o umělých hnojivech i při organických hnojivech, eh, čili ta směrnice má za cíl směřovat k udržitelnosti. Abychom však dosáhli cílů udržitelnosti je potřeba, aby opatření podle směrnice byla doplněna dalšími opatřeními v dalších politických nástrojích, zejména směrnice o vodě a společné zemědělské politiky. Pokud tedy budeme mít jenom takovýto všestranný přístup, eh, pak eh, budeme schopni eh, v zemědělství plnit cíle udržitelnosti. Eh, takže směrnice, jednoduše řečeno, je, vede k tomu, aby se přecházelo na takové modely zemědělství, které snižují na vstupu eh, ty, na, na vstupu eh, ty objemy, zejména v regionech, kde již je vysoké znečištění dusičnany. Doplňující otázka, není tomu tak? ještě chvilku. Paní Delej. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nechtěla eh, nic říkat, ale vzhledem k tomu, co tu zaznělo, musím reagovat. Podívejme se na ty zemědělské modely. Záhy budeme mít k projednání téma týkající se aktivních látek mědi, která se používá pro biologickou výboru a která bude mít dopad na životní prostředí a na zdraví, protože je to syntetický produkt. Já si myslím, že bychom měli být velice obezřetní v těch informacích, které máme tady tady a tuhle a tam o produkci a používaných produktech. Eh, podívejme se na ty nejdůležitější toxické látky ohrožující přírodu. Eh, takže pozor na ty informace, které se šíří tu a tam. Thank, you for your comment. Děkuji za vyjádření a otázku. Chcete zareagovat, pane řediteli? Ano. Já mě tento, tato připomínka těší eh, a chci říci, že rozhodně nestavíme ty modely proti sobě. Chci říci, že pokud jsou regiony, které již mají příliš mnoho znečištění na tom vstupu, jeden z, jedna z cest k udržitelnosti je řešit, takov, eh, řešit tak, nebo přiklánět se k takové produkci, která má méně toho znečištění na vstupu. Ale v zásadě všechny modely eh, zemědělství mohou učinit kroky k směrem, k směrem k větší udržitelnosti. Já jsem dával jenom jeden příklad. Dobře. Otázka a paní Miller, můžete pokračovat. které od případy řízení o porušení stále probíhají a kdy se předpokládají další případy podle této směrnice. Šest případů eh, řízení o porušení v rámci této směrnice se řeší. Jeden v Belgii za Valonsko, v Německu, Řecku, Francii, Polsku a na Slovensku. Potom jsou dvě šetření v běhu ve Španělsku a ve Velké Británii. Jak bylo řečeno již dříve, komise dále vyhodnocuje stávající implementaci směrnice na základě těch posledních sdělených informací a je možné, že podnikne další kroky směrem k řízení ve vztahu k dalším členským státům. Pokud není k tomu další otázka, můžeme přejít k druhé otázce paní eh, Miller. Tady jsou dvě propojené otázky související. Jedna paní Ulrike Miller a jedna pana Stefana Eka. Ty se spolu souvisejí, můžu je zodpovědět na ně na jednou. Ta eh, plány CAP 36 eh, více zaměřené na výsledek, zda umožní regionální implementaci směrnice o e, dusičnanech. Zatímco otázka pana Eka se táže na implementaci směrnice, zda to bylo o při, e, za to v potaz při přípravě společné zemědělské politiky a při schvalování strategických eh, plánů podle eh, nové zemědělské politiky. Tyto strategické, tyto Strategické plány musí eh, eh, brát v potaz specifika na vnitrostátní a regionální úrovni a ty jsou doplňovány dobrovolnými opatřeními. Vždy v zásadě znečišťovatel platí. Implementace směrnice je součástí systému křížové podmíněnosti a eh, komise oznámila ty podmíněnosti, které jsou které eh, propojují tedy ohled na tyto požadavky směrnice a přímé platby eh, zemědělcům a dobré zemědělské podmínky a podmínky životního prostředí. Tato nová povinnost eh, vede, je, znamená snížení objemu dusičnanů podle směrnice a to je součástí té podmíněnosti je tady nástroj udržitelnosti pro dosyčnany a je tady nový požadavek zaka, eh, zakazující, zakazující a, mm, a půdu ladem eh, v citlivých obdobích. To je pokrok ve minulým obdobím, kdy členské státy zatím jenom eh, notifikovaly své postupy implementace a tady má nyní komise eh, příležitost i členské státy eh, konzistentně aplikovat cíle směrnice o dusičnanech i směrnice o vodě, tak aby snížili, snížili znečišťování. Já se domnívám, že úloha tohoto parlamentu bude klíčová při uh, Eh, diskusi o společné zemědělské politice po roce 2020, tak abychom eh, dosáhli plné koherentnosti, soudržnosti této politiky, eh, tedy politiky SZP a politiky životního prostředí a podpory zemědělců směrem k udržitelnosti. To nyní leží v rukách členských států, ale také v rukách poslanců tohoto parlamentu. Děkuji. Děkuji. Reakce paní Šerker. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Za zodpovězení těchto otázek má otázka teď zní, bylo by možné, abychom dostali tyto odpovědi písemně. Já jsem si sice dělala poznámky, ale to bylo tolik důležitých prvků, že bych to velice ráda dostala písemně. A teď ke směrnici o dusičnanech. Ta z roku 1991 je beznadějně zastaralá a ty poslední inovace eh, v rámci oběhového hospodářství je důležité, abychom nalezli nová kritéria, protože tady se stále ještě diskriminují ehm, zvířecí hnojiva živočišná hnojiva a to jde na úkor zdraví. Jedná se o čistou vodu, o e, dobrou kvalitu půdy, ale jedná se také o tom, aby zemědělské farmy mohly přežívat. Thank you, director. Děkuji, prosím, pane e, e, řediteli. My ne, jsme nepředpokládali písemné předložení těch odpovědí, ale chtěla bych, chtěl bych zareagovat na tu um, zastaralost směrnice. Já si nemyslím, že je zastaralá, že není aktuální, protože za prvé uh, má uh, cíle, za druhé uh, nechává na členských státech volbu, jak dosáhnout toho těchto cílů a je to uh, v souladu s tím, tím, že ty eh, implementační programy jsou revidovány každé čtyři roky, takže implementace té směrnice zapojuje nejvě, nejnovější eh, vědecké poznatky a metodologii a bere v potaz mm, pokrok v oblasti technologií. Takže vlastně prakticky je aktualizována, takže komise se nedomnívá, že, jí potřeba, že je potřeba ji revidovat. Eh, hraje klíčovou úlohu při ochraně eh, vody a eh, eh, podporuje řádnou zemědělskou praxi, na míru šité programy pro ochranu vody s ohledem na veškerou vědeckou znalost, vědecké poznatky a nové technologie. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. My jsme ty otázky také eh, podali písemně. Eh, samozřejmě můžeme požádat naše spolupracovníky, aby to všechno ještě písemně zpracovali, ale zástupce komise tady také četl eh, eh, své stanovisko, to znamená, že to musí existovat v písemné formě. Vy jste řekla, že to nebude posíláno písemně nebo nebylo. No tak já tedy nevím, ale za svou frakci bych ráda věděla, co se tady dělá a co se bude dělat. To je tedy skutečně zvláštní, že nám to komise nechce písemně poskytnout. Víte. Vy Víte, že komise nemá tu povinnost a minulá zkušenost je taková s jinými generálními ředitelstvími je taková, že i když jsme trvali na tom eh, písemném vyjádření, eh, nebylo to v jejich moci. Víme, jak to funguje. Prosím, pane řediteli, chtěl jste k tomu něco? Já bych eh, řekl, že písemné, na písemné otázky, které dostaneme, do, vyspracováváme písemné odpovědi. Takže vidím, paní. Já jsem se písemně zeptala, já jsem poslala otázky eh, v písemné formě týkající se výjimek a specifikace rostlin. Já jsem se na to ptala písemně a nedostala jsem žádnou písemnou odpověď. Mm, doufám, že to tady vaše, váš eh, úřad vyředí, vyřeší s dalšími úředníky, zda tedy jsme postupovali řádně tou písemnou formou a pokud to bylo tou řádnou písemnou formou, tak vypadá to, že komise by měla i písemně odpovědět. Tím uzavírám diskusi k tomuto bodu. Děkuji za účast na této diskusi. Děkuji panu řediteli za všechny odpovědi. Děkuji vám všem kolegové. A pokud nikdo nemá nic do různého. Příští naše zasedání se koná 9. července v Bruselu.